Er Milé kolegyně, milí kolegové, opět zahajuji naše zasedání. Zápis ze včerejšího zasedání byl rozdán. Máte nějaké námitky? Není tomu tak? V tom případě je tímto zápis schválen. Podle programu eh, následuje prohlášení Rady a komise k situaci na Blízkém východě a v Gaze. Eh, je nám obzvláštním potěšením, že mohu přivítat mezi námi předsedu Rady pro zahraniční záležitosti, pana ministra Schwarzenberga, který ještě dnes musí odejít do Jižní Afriky a stejně tak jako v předsednictví jsme to udělali tak, že ministři zahraničí se nechávali zastupovat a proto se nesmírně vážíme toho, že pan ministr se dostavil osobně a srdečně ho vítáme. Samozřejmě nás také těší, že eh, skoro jako vždycky tady máme eh, příslušnou paní komisařku eh, Ferrero-Waldnerovou, eh, která se vyzná v problematice a v regionu, která tam také byla a stejně tak jako pana ministra Schwarzenberga ji srdečně vítám. Eh, máme tady málo kolegů, ale ti, kteří zde jsou, jsou obzvláště angažovaní právě v této otázce.